tedy přivítat eh, delegaci vedenou panem Ying Konglem eh, z Korejské republiky. Eh, tato delegace Korejského parlamentu je přítomna na tribuně. Já vás všechny zdravím. Jak víte, Korea se stala velice důležitým eh, partnerem Evropské unie, sdílíme řadu společných hodnot a také čelíme eh, velmi významným společným výzvám. Dohoda o volném obchodu, eh, která vstoupila v platnost v červenci 2011, je vlastně prvním dokumentem, který zahájil novou etapu našich vztahů. A je to první dokument, který byl přijat podle, nového, eh, podle nové smlouvy. Takže buďte eh, srdečně vítáni, dámy a pánové, dnes odpoledne, dnes večer. Eh, budu tedy také mít tu eh, milou příležitost s vámi povečeřet a budeme si moci společně pohovořit o situaci v vaší zemi na Korejském poloostrově a zamyslet se spolu nad perspektivami, které se eh, eh, objevují před, nebo objeví před Evropským parlamentem po parlamentních volbách které proběhnou v květnu. Takže ještě jednou vítejte mezi námi, eh, drazí eh, kolegové a přátelé z Koreje. A teď k pořadu jednání. ¿no? A teď jedna technická připomínka eh, od kolegy, kterého jsem bohužel odsud neidentifikoval, od kolegyně. Děkuji vám, pane předsedo. Já se omlouvám, že s tím nyní eh, obtěžuji, ale bohužel mně to tady nefunguje ani sluchátka, nic. Já bych potřebovala, potřebovala bych eh, technickou pomoc. Španělštině bohužel nerozumím. Le vamos a mandar un, un, eh, un ingeniero. Ano, určitě přijde nějaký technik nebo zvukový odborník, který vám umožní, abyste mohla dále sledovat naše jednání. Takže nejprve prohlášení Rady a komise, to je první bod na pořadu jednání.